vrcholnou naší prioritou a, a přitom a, by se měla zaměřit i na venkov. Evropský parlament žádá o vytvoření fondu na energetickou efektivitu už od roku 2007. Budeme vás i nadále podporovat při vytváření takovéhoto fondu. Děkuji vám, paní Tykau. Tímto uzavírám a naši debatu a hlasovat se bude zítra. Vážení kolegové, podle programu Nyní budeme projednávat zprávu pana Mandrse o názvech textilí a souvisejícím označování textilních výrobků etiketami. Je tady uh, pan zpravodaj přítomen? Logo έχει ο συγκητής, ο κύριος Μάντερς, Pane Mandersi, máte slovo na čtyři minuty. Eh, eh, Děkuji vám, pane předsedající Nejdříve bych rád poděkoval všem za velmi konstruktivní spolupráci. Doufám, že zítra po hlasování bude naše spolupráce pokračovat, takže Evropský parlament bude mluvit vůči komisi a radě jedním hlasem a bude také ochraňovat evropské občany a spotřebitele. Takže tady jsem pln nadějí. Myslím, že návrh komisí, ozna, komise označovat textilní výrobky eh, pomocí nařízení je lepší než stávající směrnice. Odkazuji na zprávu pana Montyho, který poukazuje na problémy v Evropě a na to, že tyto problémy vznikají právě uplatňováním Eh, směrnice na 12 až 27 různých úrovních. Já jsem vždy byl zastáncem nařízení a doufám, že komise s takovými to návrhy v budoucnu přijde ještě častěji. Cílem tohoto nařízení je eh, dostat nová vlákna rychleji na trh. To také podporuje výbor pro vnitřní trh. Pokoušíme se optimalizovat vnitřní trh v této oblasti. Paralelně jsme se také pokoušeli, a to se týká evropských občanů, zjednodušit označování textolí, a to například eh, zavedením harmonizovaného systému označování. V současné době už víme, že to není úplně jednoduchý proces a proto jsme zažádali o hodnocení dopadu, abychom prověřili, jestli by nestačilo méně informací pro spotřebitele. Tyto informace musí být ale lepší, musí být dostupné na internetu, ale zkrátka tyto e, štítky musí být kratší, aby bylo možné je produkovat v rámci vnitřního trhu, aby zkrátka nevznikaly nějaké obrovské štítky Eh, které by musely být našívány na ty textilie. Těmto štítkům by pak spotřebitelé možná nerozuměli, tak jako je tomu například u potravin. Takže od komise požadujeme jednodušší, čitelnější označování etikety. Eh, spotřebitel má totiž právo na tyto základní informace. Musí vědět, co kupuje, musí vědět, z čeho je produkt vyroben a odkud produkt pochází. Myslíme si, že spotřebitel má právo se to dozvědět, nesmí mu být informace zamlčovány, jinak by to eh, byla nekalá soutěž, nekalé praktiky na trhu. Je těžké tato pravidla prosadit a proto jsme předložili naše návrhy. Takže jde nám o jednoduché informace a pokud chce spotřebitel vědět více, musí mu být na jeho dotaz tyto informace poskytnuty. Komise nyní musí prověřit, jak to celé můžeme zařídit tak, abychom chránili a zaručili práva spotřebitelů spotřebitelů. Předložili jsme řadu návrhů a jsme přesvědčeni o tom, že pokud se bude jednat například o hračky, e, které budou vyrobeny z více než 85 textilu, musí také podléhat těmto pravidlům. Ehm, Máme sice už směrnici o hračkách, ale spotřebitel musí zkrátka vědět, s čím má co dočinění, když si kupuje hračku z textilu. Máme zde tímto směrem pozměňovací návrh, tedy máme pozměňovací návrh, který se týká toho, jestli by se spotřebitel měl dozvědět také to, že je produkt vyroben z živočišných eh, produktů z živočišného, živočišného původu. Tady nejde o vlákna, tedy ale o živočišný původ. Dále zde je ještě návrh komise, který se týká Made in. Tento návrh jsme přijali doslova a doufáme, že s podporou komise a parlamentu eh, přesvědčíme radu, aby tyto návrhy zhodnotil pozitivně. Proto eh, apeluji, aby komise a parlament dospěli ke kompromisu. To by přispělo eh, ke zlepšení tohoto nařízení a zlepšilo by to informovanost eh, spotřebitelů. Děkuji. Děkuji a nyní za komisi má slovo pan Tajány, prosím. Děkuji, pane předsedo. Než Eh, pohovořím na téma, tak dovolte, abych se i já přidal k eh, vyjádření eh, soustrasti nad smrtí evropských vojáků v, Afganistánu kvůli teroristickému útoku. Dámy a pánové, komise začala novelizovat eh, směrnici v kontextu eh, té iniciativy Better Regulation. Hlavní cíl tohoto návrhu je právě zlepšit právní rámec, eh, stávající právní rámec a zjednodušit postup pro přijímání nových názvů textilu a cílem návrhu je tedy prosazovat i inovace v textilním průmyslu. Nové nařízení eh, má um, umožnit výrobcům i spotřebitelům eh, získat rychleji inovativní výrobky, které obsahují nová vlákna. Je to téma, které velice zajímá spotřebitele i podnikatele, podniky v tomto sektoru a v oblasti tedy oděvního průmyslu především a zajímá to i příslušné orgány. Zde bych chtěl eh, poděkovat výboru pro vnitřní trh, že odsouhlasil zprávu 8. dubna. A především chci poděkovat eh, i eh, zpravodaj panu Mandersovi a stínovým zpravodajům, že tak detailně se věnovali tomuto návrhu, který vzbudil živou a konstruktivní eh, diskuzi především o té etiketě na textilu. Jde o návrh směrem ke zjednodušení legislativy a proto v původním návrhu komise eh, eh, vycházela ze stávající směrnice, kterou vlastně má nahradit toto nařízení. Komise tedy souhlasí s většinou pozměňovacích návrhů, které byly přijaty ve výboru pro vnitřní trh a pro výboru pro spotřebitele zároveň. A především jsou to ty návrhy, které navrhují rozšířit pole působnosti nařízení a ty budou určitě ještě předmětem diskuzí v radě. My se budeme maximálně snažit, aby zde proběhla hladce tato interinstitucionální dohoda a abychom přijali přijatelné kompromisy. Tyto návrhy se týkají i označování původu, tedy made in. To nefigurovalo v původním návrhu komise. Jde o téma, které eh, především zajímá spotřebitele a to je něco, eh, co vždy lpělo na srdci tomuto parlamentu. Návrhy eh, zde navržené, ty především se týkají návrhu, který předložila komise v roce 2005. Týká se to označování původu celé řady dovážených výrobků, včetně textilu a já podpořím tyto pozměňovací návrhy a jak jsem již i to zdůrazňoval několikrát, když jsem se scházel s příslušným výborem pro vnitřní trh parlamentu. A stejně tak se postavím i k návrhu, který navrhuje označování netextilních eh, tedy eh, částí materiálu zvířecího původu. A také i se vyjádřím k dalším návrhům, především, který se týká, je to návrh 19 především, což je návrh, eh, kde vlastně i komise i eh, tedy mm, hovoří o označování těch tradičních výrobků. A potom eh, mm, zde eh, já mm, my se budeme snažit, aby ta etiketa Eh, postihla co největší počet eh, výrobků oděvního průmyslu a především, aby se to týkalo i eh, evropských výrobků, aby ty evropské výroby, výrobky se takto prezentovaly na trhu. A, a pokud jde o návrh 63, ten se snaží mm, i e, zde e, vypustit ty hračky se seznamu výrobku. Já musím říci, že zásadní otázka u hraček je právě bezpečnost výrobku a mm, zde proto je třeba popsat tam dostatečně do detailu ty materiály. My jsme se tím hodně zabývali v radě mm, a v parlamentu již v roce 2009. A bezpečnost, e, to je to, co jsme řešili i v takovém předpisu ad hoc o hračkách. A zde my a i výrobci mm, mm, se právě musíme snažit o určitou proporcionalitu i pro výrobce. Dále se budeme zabývat dalšími možnostmi, jak označovat eh, výrobky oděvního průmyslu a zde eh, zahájíme širokou diskuzi s dotčenými stranami a budeme diskutovat o všech otázkách, které jsme slyšeli i zde v rozpravě v Evropském parlamentu a v Radě. Já děkuji za vaši pozornost a pozorně si eh, vyslechnu vaše připomínky. Děkuji. Děkuji. A jménem politických frakcí nejdříve paní Kumy za EPP na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo, milí kolegové. Textil to je jeden z klíčových sektorů našeho evropského trhu. Návrh předložený Evropskou komisí představuje eh, vynikající základ právě pro zjednodušení, zlepšení normativního rámce, který nyní máme uvnitř členských států. A především, co se týče transparentnosti, flexibility, legislativy a co se týče i nových technologických vývojů v textilním průmyslu. Práce, kterou jsme vyvíjeli zde v parlamentu, ta mm, především se snažila rozšířit eh, mm, původní pole působnosti a to znamená i tam zavést další požadavky na označování. Podle nás je to úplně zásadní. A především bych chtěla zaměřit vaši pozornost na předpisy, které se týkají označování původu. My v tomto případě jsme navrhli dva systémy označování, které se liší. Jeden obligatorní povinný pro výrobky ze třetích zemí, Eh, tak jak je to již stanoveno v nařízení z roku 2005, které teď se zablokovalo v Radě. A poté eh, dále dobrovolný systém pro výrobky ze členských států. Obecně řečeno, Tyto systémy sledují dvojí cíl. Nejdůležitější je samozřejmě ten cíl eh, znát efektivně původ výrobku. A výrobci musí být schopni, eh, pardon, spotřebitelé si musí být schopni vybrat poté podle toho, odkud ten výrobek je. A prostřednictvím takových kritérií přidělování označení původu, eh, tak se snažíme vyhnout se tomu, aby to označení eh, neobsahovalo zavádějící informace nebo falešné informace. A tato nová právní úprava má za cíl především chránit i malé střední podniky, které se rozhodly, že e, budou pokračovat v podnikání v rámci členských států. A zde e, e, i my jsme chtěli zde vyslat jasný signál z Evropského parlamentu. Především chceme zde vyslat signál, že zde existuje politická schoda mezi hlavními frakcemi a činnost se zpravodaji, s ostatními stínovými zpravodaji, skutečně to byla vynikající práce. A i když zde existovaly názorové rozdíly, tak se nám podařilo dospět ke konsensu, k dohodě, což je ten nejlepší způsob, jak chránit zájmy Evropské unie a spotřebitelů. Proto doufám, že zítra budeme i kompaktně, tedy solidárně hlasovat a vyšleme silný politický signál radě a čekáme, že vše proběhne v druhém čtení. Děkuji všem za spolupráci. Grazie, signora Comi. Our next speaker is Madame Schalde. Děkuji, eh, paní Komi. Dále paní Schaldemouze za socialisty a demokraty. Děkuji, pane předsedající já se chci připojit k poděkování panu Mandesovi za konstruktivní spolupráci na tomto návrhu. Tady to nařízení o označování textilí je stejně tak nutné jako dobré, protože to celé dává smysl v oblasti harmonizaci pravidel pro to, která vlákna bychom měli pro vnitřní trh eh, připustit. To je také důvod pro to, proč my jako eh, SAD tento návrh plně podporujeme. Ale návrh by neměl prospět jen jedné straně, tedy průmyslu. Proto je velmi důležité zaměřit se na to, co ten návrh přinese spotřebiteli a to je zcela rozhodující. Při práci na tomto tématu musíme zajistit, aby spotřebitel dostal jasné, zřetelné informace o tom, jaká vlákna kupuje nebo by chtěl koupit proto chceme stoprocentní informace o obsahu vláken, ale to samozřejmě nestačí. V návrhu se také objevuje myšlenka, že bychom chtěli prověřit, jak bychom mohli v Evropské unii zcela eh, obecně označovat textilie. Myslím, že to je eh, mm, jasné. Pokud něco kupujete, musíte vědět, kde to bylo vyrobeno, eh, jestli jsou tam obsaženy látky, které by mohly způsobit alergie, anebo další jiné věci. Myslím, že je velmi důležité také, za jakých okolností byl výrobek vyroben a to je důležité a stále důležitější pro spotřebitele. Proto chceme tady to téma blíže prověřit, a tedy jak by bylo možné zavést eh, označování etiketami, tak aby to prospělo spotřebiteli. A proto je, tady chceme tento návrh pro, eh, podpořit. Velikost. Dále se chce podívat také na označování velikosti. Myslím, že Eh, dalším tématem jsou hračky. Je eh, důležité eh, označit, z jaké země hračky pocházejí. Myslím, že ty návrhy jsou skvělé a prospějí jak průmyslu, tak především spotřebiteli. Děkuji. Děkuji. Naším dalším řečníkem je pan uh, Rinaldi za liberály demokraty 2,5 minuty. Děkuji, pane předsedo, paní, pane komisaři, milí kolegové. Uh, Eh, je třeba poděkovat eh, kolegovi Mandersovi. Děkujeme za tuto zprávu, která se snaží eh, trochu uspořádat tu kakofonii na globálním trhu. A především je to otázka označování původu, obligatorní označování původu, na čem se můj výbor dohodl a já tam zastupuji naši, moji frakci. A mm, tato zpráva, Mandersova zpráva, svým způsobem anticipuje e, toto již globální trh, tam, kde my teď fungujeme, operujeme, tak eh, má eh, třeba to obligatorní v Austrálii, ve Spojených státech, v Číně, v Mexiku, v Japonsku a v řadě dalších zemí je to povinné. A takže zde vznikla určitá asymetrie, která eh, vlastně poškozuje výrobce i spotřebitele našeho kontinentu zde vznikla určitá anomálie, kterou je třeba napravit. A to platí především pro textilní výrobky, které mají problémy s bezpečností, jak se o tom hovořilo. A také i zde je takový návrh, který se týká i původu Eh, protože původ to má velký význam pro eh, lidi. Dnes zatím ale je to všechno nejasné, protože my zde máme výrobky, kde to označování je určitého eh, původu, je to tam uznačeno, je to tam napsáno, protože se to hodí tomu výrobci, jindy to tam radši neuvede, protože se mu to nehodí a jsou zde určité země, kde třeba E, ty výrobky poté se vyvážejí jinam do jiných kontinentů, tak, se, e, e, tak si to dělají ty výrobci, jak se jim to hodí. A já si myslím, že my to musíme v Evropě upravit nějak. A právě i díky zprávě pana Mandersa a díky i činnosti výrobu, výboru pro zahraniční obchod, kdy my se snažíme zavést větší transparentnost i v zájmu spotřebitele a výrobce. Děkuji. Grazie, signor Rinaldi. Děkuji, pane Rinaldi. Další řečnicí je paní uh, eh, Goril uh, eh, Zelené, minuta a půl. Děkuji, pane předsedající. Já bych se ráda připojila ke slovům svého předřečníka. I my jsme rádi, že INTA v této oblasti vyvíjí aktivity a ráda bych také poděkovala zpravodaji. Přesto uh, Nezdílím jeho pozici úplně a zítra se v některých bodech nebudeme moci připojit. Ještě bych ráda zdůraznila, že jde o následující. Všichni zde chceme jasné označení původu. Všichni jsme toho názoru, že musíme radu, na radu tlačit a litujeme toho, že Rada už několik let toto jasné označení původu blokuje, ale tato směrnice je směrnicí a není žádným symbolickým usnesením. Já sama jsem podpořila psanou deklaraci, která požaduje, abychom zahájili aktivity a považuje za důležité vyvinout další aktivity v tomto směru. Ale tato směrnice má také jiný účel. Má účel zajistit transparentnost při označování nových materiálů a vláken a poskytnout tak spotřebiteli určitou jistotu. A my se obáváme, že pokud tato směrnice, pokud rozšíříme pole působnosti, postihne stejný osud jako Made in, že bude zablokovaná v radě. A toho bychom museli litovat, protože myslíme, že musíme rychle zahájit aktivity. Podporujeme všechny ostatní aktivity i v oblasti Made in. To je e, nesporné. Tam jsme vašimi spojenci, ale považujeme za špatné, abychom e, tuto regulaci zneužili nějakým způsobem. Děkuji. Děkuji. A naším příštím řečníkem je pan Harbor, dvě minuty. Děkuji, pane předsedající. Já dnes hovořím jménem stínového zpravodaje za, zpravodajky paní McClarkinové z naší frakce, která se také intenzivně podílela na zpracování této záležitosti. Připomeňme si to, co říkala paní Rile. Já s ní zcela souhlasím, pokud jde o to o řešení označování země původu. Protože v těch návrzích, které tady eh, leží, eh, došlo k některým zásadním zlepšením, eh, pokud jde o přímo čaré jádro návrhu, to znamená označování vláken, jejich složení a kvalitu v etiket. A ovšem vidím, že pan zpravodaj eh, nápadně nezmiňuje, že se jedná o velice klíčovou směrnici pro vnitřní trh, stejně tak jako pro ochranu spotřebitelů. Jejich hlavním cílem je zjednodušit legislativu a usnadnit eh, eh, registraci nových jmen a uvedení Eh, nových eh, textilů, eh, textilí na trh až o 12 měsíců urychlit. My budeme také dělat nějakou práci v oblasti normalizace, kde je také třeba zlepšit nařízení právě v souvislosti s doporučeními Evropského výboru pro normalizaci. To přispěje jak průmyslu, tak spotřebitelům. A o mojí otázkou na pana zpravodaje je, jestli chceme, aby všechny tyhle pozitivní eh, přínosy byly ohroženy tím, že eh, k tomu návrhu eh, přidáme otázku Eh, země původu, eh, která, jak paní Rile správně říká, už eh, komise, už, kterou už komise vyžaduje v řadě jiných věcí. Já si myslím, že tady bychom politicky se neměli zaměřovat na nic jiného, než na to, v čem je toto přínosné. Myslím si, že tady máme celou řadu aspektů, kde pan zpravodaj zašel za rámec své role a, a už je to celý takový vánoční eh, stromeček ověšený, jeho nápady. A já doufám, že on to zohlední zítra při hlasování, tak abychom opravdu mohli spotřebitelům a výrobcům eh, poskytnout eh, všechny ty přínosy, které to má a všechna ta zlepšení, ale nezdržovali toto příliš, nepřetěžovali to. Děkuji, pane Harbře. Nyní paní Svensson minutu. Děkuji, pane předsedající. Eh, Spotřebitelé musí mít eh, možnost volby a proto eh, musí mít také informace. A proto já si myslím, že tato zpráva je prvním důležitým krokem, Eh, k tomu, abychom uváděli eh, původ, tak aby spotřebitel si podle toho mohl vybírat. Spotřebitel má právo na tuto volbu, má právo vědět eh, tuto informaci. Po tomto prvním kroku je třeba samozřejmě přijmout i kroky další. Jde o péči, o zdravotní upozornění a například upozornění na alergeny obsažené v určitých produktech, které mohou vést k určitým alergím. A e, vnit, pravidla vnitřního trhu pro e, příslušné e, podniky a, a pro výrobce tedy jsou často nesrozumitelná a nebo špatně srozumitelná. A já si myslím, že nyní už je na čase, aby spotřebitelé se také lépe v té situaci vyznali, aby měli více informací. Děkuji, pane předsedající. Tato zpráva sama o sobě tvrdí, že cituji, že je v zásadě technickou záležitostí bez závažných politických dopadů. Evropská komise nikdy nepromešká špatnou krizi. A Evropský parlament stejně tak velice zručně používá technické zprávy k protlačování harmonizovaného evropského superstátu. Proto eh, britská strana nezávislosti považuje tuto zprávu za podezřelou. Ovšem první část zprávy eh, má spojit tři směrnice do eh, jednoho nařízení, což je zjednodušení. Pak se tam dokonce hovoří i o zrušení něčeho. Nicméně eh, jsme zásadně proti té druhé části, zejména proti pozměňovacímu návrhu 58, který uvažuje o nových požadavcích na označování na úrovni EU. A zejména tady hovořím o tom návrhu, cituji, za celoevropsky uniformovaný Eh, označování. Eh, velikostí. My máme eh, zcela eh, funkční systém v Británii, který se hodně liší od toho, co se používá v kontinentální Evropě. Britští občané ho znají dobře a chápou ho a nemělo by se to měnit za nějaký celoevropský systém velikostí. Opět, Evropský parlament a jeho zpravodaj se tady pokoušejí použít jednoduchou technickou záležitost k protlačování zcela nedemokratického cíle evropského superstátu. Děkuji. A dalším uh, řečníkem je pan Martin, prosím. In tausenden v tisících diskuzích za uplynulá desetiletí k tématu globalizace se vždy dostaneme k bodu, kdy se uh, posluchači ptají, co budeme dělat. Objevuje se moc spotřebitele a tam, objevuje se tam, kde Eh, ji můžou prokazovat a to je při nákupu. A tam jim hážeme klacky pod nohy právě u textilí tam máme určitou harmonizaci, ale chybí mi odvaha rady a napadá mě otázka, proč nejsme v této oblasti v sociálním označování ambicioznější, proč stále toto sociální označování ještě nemáme, proč nevyužíváme tento ideální nástroj k tomu, jak bychom měli označit, jak, kde a za jakých podmínek byly určité produkty vyrobeny. Eh, proč se tady nestaráme o to, aby spotřebitel dostal informace o tom, co skutečně eh, kupuje a to jasnými informacemi. Dalším řečníkem je paní Hansli, kterou nevidím. Nevidím, že by tady s námi byla, takže proto dám slovo paní Gebhardt. Dvě minuty. Děkuji, eh, pane předsedající. Děkuji i vám, pane komisaři, i pane Mandesi. Děkuji vám za eh, pěkný kus práce, který jste eh, odvedl na této zprávě. A také bych chtěla poděkovat stínovým zpravodajům. Protože tady se jedná sice o technickou zprávu, a to už zde vícekrát bylo řečeno, ovšem tato technická zpráva má celou eh, řadu dalekosáhlých dopadů pro občany. Protože tady jde o schvalování eh, nových vláken eh, k použití na trhu v Evropské unii. Samozřejmě to chceme umožnit, to je správné. Evropská komise tady má pravdu, ale ne jakýmkoliv způsobem. Prostě ta vlákna musí být přeskoušená tak, aby občané opravdu eh, eh, měli eh, užitek z ochrany spotřebitele, o které zde neustále hovoříme. Je třeba například přeskoušet ta vlákna a na to, jestli nepůsobí alergie. Je také třeba zajistit jasné označení značkou, tak aby v občané také mohli eh, z toho mít prospěch. V této souvislosti musím eh, odporovat kolegům, kteří říkají, že bychom měli to označení původu eh, tentokrát vynechat. Já si myslím, že je toto docela důležité a správné. Řada občanů chce vědět, odkud jsou daná vlákna, odkud jsou dané textilie, z jakého zázemí, z jakého nebo odkud tedy. A, a také jde o to, jakým způsobem byly vyrobeny. Bohužel dětská práce a dokonce i určité typy otroctví jsou v některých zemích zkušenost, skutečností. Takže spotřebitelé potřebují také díky, tedy nakupovat přes tato kritéria. Já si nemyslím, že je úlohou tohoto nařízení, ale nás poslanců donutit eh, radu eh, nebo tlačit na radu, tak aby eh, ten text, který už je k dispozici od roku 2004 o označování původu, byl konečně brán vážně a, a realizován. A, takže ten tlak bychom měli zvyšovat a toto bychom měli použít k tomu, abychom nakonec měli také dobré nařízení, a, abychom mohli říkat potom spotřebitelům, a, tady to nám pomáhá k dobrému životu. To se od nás jako od poslanců očekává. Děkuji. Dankeschön. Děkuji a nyní pan uh, eh, Henin a eh, minutu. Děkuji, pane předsedo. Pokud je zde jeden eh, sektor, který byl postižen právě delokalizacemi a odchodu kapitálu a dumpingu, tak to je právě textilní průmysl v Evropě. A dnes, pokud je o zaměstnanost a výrobu, tak zůstává pouze tedy určitá, určité malé omezené segmenty, jako luxusní výrobky, ale i to je hodně ohroženo i kvůli těm padělkům, padělkům padělaným, padělaným výrobkům z těch eh, třetích zemí, které často jsou ale financovány tam evropským kapitálem. Takže vše, co se týká ochrany našeho know-how v textilním průmyslu, ochrany za zaměstnanosti na e, evropském území, to je pozitivní, ale eh, sociální označování textilního výrobku, to je důležité, aby spotřebitel si mohl vyrábět, vybírat eh, i eticky to zboží, pokud je třeba o práva zaměstnanců, blahobyt, jejich, jejich podmínky pracovní a podobně. Takže takže já si myslím, že to označování má být i způsobem, jak bojovat proti padělkům, ale je třeba skutečně začít vehementně bojovat proti eh, podvodům a jejít ještě dále, to znamená dávat preferenci, přednost evropským výrobkům, ale na to je třeba politickou vůli, abychom měli textilní průmysl, který bude hm, tvořit eh, pracovní místa. Jinak, eh, ať to bude jakkoliv krásné, tak to bude k ničemu. Děkuji. Děkuji, paní Rozbach, má minutu. Moment. Děkuji, pane předsedající. Textilní průmysl je ve velkém vývoji, na trh se dostávají nové látky, nová vlákna a spotřebitel těžko rozlišuje mezi výrobky, co vlastně kupuje. Vůbec neexistuje žádná kontrola produktu při tom zavádění nových produktů na trh a spotřebitelé musí vědět, co je obsaženo v potravinách nebo v léčivých přípravcích cích, ale toto, eh, tyto informace nám chybí u textilí, proto je dobré, že jsme se chopili této iniciativy a komise také už eh, zdůraznila, že zde musíme předepsat i například velikost písma Eh, jsou zde různé možnosti pro nákup, ale spotřebitelé musí mít také možnost eh, získat informace o číslech ident. Myslím, že je také důležité mít informace o nebezpečných látkách, o podmínkách výroby produktu, o zemi původu, o použití chemikálií při výrobě produktu a tak dále. Spotřebitel se s tím produktem bude setkávat denně a proto je důležité používat symboly, které, kterým bude rozumět. To je pro ně důležité. Děkuji.

Nejdříve bych rád chtěl poděkovat eh, panu zpravodaji a stínovým zpravodajům, eh, kteří eh, dali tomuto tématu důležitý aspekt ochrany spotřebitele. Já si myslím, že tímto ukazujeme, že tato sněmovna je nejflexibilnější a vytváří koncenzus. Myslím si, že toto je otázka, kde uh, už eh, jsme po několikáté pružnější než uh, rada a doufám, že tomu tak bude i do budoucna. Pokus harmonizace označování textilí a v etiket na textilích může rozhodně pomoci spotřebitelům. Je důležité jak pro průmysl, tak pro spotřebitele, aby tento návrh prošel. A já si myslím, že ta stránka spotřebitele, ten aspekt zde nedostává dostatečnou potřebu, eh, nebo jinde nedostává dostatečnou pozornost. Lze eh, eh, říci, že když už se zabýváme touto otázkou, tak je třeba, aby eh, naše návrhy byly co nejkomplexnější. Spotřebitelé mají eh, nárok na eh, přesné a úplné informace o složení textilních produktů a také mají nárok na seznam, úplný seznam všech používaných vláken. To je důležité pro předcházení alergiím. Také si myslím, že je velice důležité, aby existovala transparentnost v výrobních eh, eh, v metodách a podmínkách. A myslím si také, že eh, k tomu povede správné označování původu. To povede k možnosti přijímat zodpovědná rozhodnutí při kouby, zejména když žijeme ve světě, kde existuje dětská práce a práce v otrocká. Musíme eh, si uvědomit, že toto je příležitost eh, zavést eh, dobrou legislativu, která prohloubí vnitřní trh. Děkuji, pan, pan Kelemu. A nyní paní Bašto dvě minuty. Děkuji, pane předsedající. Vážený pane komisaři, eh, vážení kolegové, já bych eh, ráda eh, začala tím, že poděkuji panu Sparovodaj za práci, kterou odvedl na této zprávě a také děkuji těm, kteří s ním spolupracovali. Návrh na zjednodušení stávajícího rámce do jednoho nařízení které eh, bude pokrývat všechno, co je ve třech základních směrnicích, které se týkají označování textilní, textilí, eh, lze přivítat. Kromě toho eh, bude mít tento návrh pozitivní dopad na spotřebitele i na průmysl. Pomůže to také zavedení nových produktů na trhu, na trh. Transparentnost systému eh, přidávání nových eh, vláken do registru také pomůže. Existují eh, nesporné přínosy z tohoto nařízení a textilní průmysl bude moci omezit své administrativní náklady a bude moci uvádět na trh nové věci rychleji. Zároveň Eh, členské státy nebudou muset transporovat eh, ustanovení mezinárodního práva a to bude také eh, znamenat značné ušetření nákladů tedy pro členské státy. Také je třeba zaručit, aby vlákna s určitými charakteristikami, jako nová vlákna, se dostávala na trh rychleji. Zavedení nových vláken je důležitým prostředkem prosazování inovací a zároveň lepšího informování spotřebitelů. Ve stávajícím globalizovaném světě se vznikajícími ekonomikami a s stále většími trhy s miliony produktů z milionu od milionů firm, které obíhají po celém světě, zajišťování rychlejší cesty inovací ke spotřebitelům je nezbytné pro eh, podniky, zejména pro malé a střední podniky. A mm, Naplnění této směrnice eh, pomůže těmto podnikům zvýšit jejich konkurenceschopnost, tedy malé a střední podniky docela jistě mají co získat eh, z této směrnice, pokud jde o jejich podíl na trhu. Děkuji. Naším dalším řečníkem je paní Rapty. Máte dvě minuty. Pane předsedo, říká se, že eh, život eh, člověka je, že vysí na vlásku. A teď si e, představte, že kdyby ten vlásek nebyl ze správného materiálu, tak e, by se člověk zabil. A vlastně to vlákno je ten vlásek a to je důležitá věc. To není jenom technická záležitost zde eh, nejde o technickou, čistě technickou zprávu. Je to vynikající zpráva, kterou sepsal pan Mantres, za což mu eh, děkuji, ale tato zpráva má především politickou dimenzi, eh, politickou dimenzi, která se týká právě výroby a obchodu. A ono bude všechno potom snažší pro výrobce i pro spotřebitele a pro celý vnitřní trh. A ta politická dimenze také se týká etiky musíme vědět, kde eh, ty výrobky byly vyrobeny, odkud pochází made in, to není technická věc. Já především bych řekla, že to je zásadně politické, abychom věděli, z které země ten výrobek je máme informace o způsobu, jak byl vyroben třeba, o e, tom, jaká pracovní síla byla tam použita, o právech těch zaměstnanců, zdali ta práva se tam respektují nebo ne, stejně jako v Evropské unii. A Nesmíme být technokrati se zavřenými oči, se zavřenýma očima, ne, musíme se chovat jako lidi a e, při takovýchto návrzích, které schvalujeme, brát ohledy na jiné lidi. A tato otázka made in může být předětem velice odborného postupu, ale má e, silnou politickou dimenzi. Pane komisaři, to je něco, co musíme tady teď e, skonsolidovat, postavit to na dobrý základ. A určitě zde vy budete hrát důležitou roli. Děkuji a pan Kaspary, dvě minuty. Vážené kolegyně, vážení kolegové, eh, kolegyně Rühle mi vždy byla velmi sympatická, ale po šesti letech jsem našel něco, kde mi opravdu mluví z duše a to je, myslím, úplně poprvé. Eh, obávám se totiž, že nyní propojujeme dvě témata a tím občanům eh, nečiníme E, nic dobrého. Myslím, že všichni se shodneme na tom, že označování textilí je tématem, které je pro občany velmi důležité a nutně vyžaduje nějaké řešení. Ale myslím si, že bychom měli dbát na to, abychom nepropojovali věci, které spolu nesouvisí. E, to, co jsem v parlamentu ještě nezažil, je, že se nyní v ve výboru pro zahraniční obchod hovoří o tomto tématu a nyní se to, potom se to téma zařazuje ještě eh, do, pod jinou problematiku. Tím mluvím o tom made in. Myslím, že směrnice Made in v příštích týdnech, o tom budeme hovořit eh, v příštích týdnech ve výboru. Eh, jde tady tedy věci o to, kde byly věci vyrobeny, o tom, jestli v Turkmenistánu, jestli v Číně, kde se ta látka vyrábí a tak dále. V Itálii se celá košile zkrátka ještě vyžehlí a my se musíme pokusit najít nějaká pravidla pro spotřebitele. Myslím, že pokud se nám to podaří, tak určitě ne v rámci směrnice, o které hovoříme dnes, ale v rámci projektu, za který je zodpovědný můj kolega Muscardini. Já bych byl velmi vděčný, kdybychom ve druhém čtení obě témata mohli rychle rozpojit. Myslím, že tím uděláme něco dobrého Eh, že bychom nepro, neprospěli ani parlamentu, radě, ani komisi, kdybychom ta témata propojili. Doufám, že se nám podaří najít nějaké řešení, které ne, nepřinese blokádu. Děkuji a nyní pan Susta. Děkuji, pane předsedo. Já děkuji zpravodaji a stínovým zpravodajům i panu komisaři Tajanimu za odpovědi mm, za velice konkrétní informace ke konkrétním bodům. Před deseti lety Barcelonská univerzita Eh, vytvořila studii, kde řekla, že z Evropy eh, v roce 2000 zmizí textilní průmysl. Jsme v roce 2010 a mm, zatím ta mm, profese tady je. A to z jednoduchého důvodu, a to je, že výzkum, inovace, ke kterému dochází v Evropě, v zemích, které si zachovaly eh, tento výrobní sektor a že to jsou centra výzkumu, aplikovaného výzkumu a vědy a ty garantovaly právě výzkum nových vláken, které právě teď teď potřebují toto nové nařízení, která nahrazuje směrnici, protože to bude garantovat flexibilitu, bude to garantovat i ochranu spotřebitele prostřednictvím označování a bude to i garantovat, garantovat eh, eh, respektování původu. A je třeba si představit určitou budoucnost, jak řekl pan Tajány, kdy eh, Především budeme mít i tu Evropskou observatoř, která bude dohlížet nad původem a nad bezpečností výrobku. Já myslím, že to je pozitivní aspekt celé této zprávy, která určitě bude předmětem našeho koncensu. Děkuji. Grazie. Our next speaker is... Děkuji a další řečník by měla být paní Gardíny, ale nevidím ji zde v sále, ale vidím, ano, je tam. Prosím. Děkuji, pane předsedající kolegové. Já myslím, že zde všichni souhlasíme s tím, eh, jak důležitý je návrh nařízení, o kterém diskutujeme, především co se týče eh, těch aspektů týkajících se mm, zjednodušení byrokracie, propagování inovací eh, a i pokud jde o větší transparentnost. A především zde chci zdůraznit tento aspekt, mm, který se týká spotřebitele. A v tomto smyslu bych chtěla zdůraznit eh, eh, bod, který se týká eh, místa původu. Já si myslím, že to je nezbytné. Spotřebitel dnes chce být informován a o místu původu a o těch aspektech, které jsou nejvíce citlivé. To znamená, ty údaje, které jsme schopni mu poskytnout, musíme mu poskytnout. A na jakémkoliv trhu, v jakémkoliv městě v Evropě vidíme, že lidi zajímá si kupovat to, je zajímá eh, vědět, eh, kde byl výrobek, který si kupují, byl vyroben, odkud pochází. To je určitě údaj, který je velice, velice citlivý a významný pro ně. A také je to důležité, protože eh, vlastně Evropa je co? Je to určitá přidaná hodnota, je to ochrana spotřebitele, je to garance bezpečnosti a my Často to říkáme a e, víme, mm, že si to můžeme říct zde e, upřímně v jiných zemích, ve třetích zemích. Ty předpisy e, nejsou tak přísné a nerespektují tyto aspekty, tak jak zde říkali kolegové, jako ochrana dětí, žen, zaměstnanců, pracovní podmínky. To se tam tak nerespektuje ani normy které se týkají látek a materiálu a my to již známe z novin a z médií, kdy jsme Eh, slyšeli o těch různých případech alergií, třeba u dětí nebo u žen. A eh, my to víme od lékařů, od eh, ginekologů, od dětských lékařů. Víme, že zde to jsou případy bohužel velice frekventované, kdy existují látky, které se používají v těchto výrobcích a které škodí zdraví. A poslední věc, zde nejde o protekcionismus, zde jde o to nastolit podmínky mm, rovnosti na globálním trhu, protože eh, naši partneři eh, jinde také zavedli podobné označování jako USA, Kanada či Japonsko. Děkuji. Schwab. Děkuji, pan Schwab, na dvě minuty. Děkuji, pane předsedající, vážený pane komisaři. Eh, Vyslechla jsem si diskuzi k označování textilí a Chtěl bych říci, že za, pro EPP je samozřejmě důležité, aby spotřebitelé, kteří mají zájem o informace, aby tyto informace opravdu dostali, aby jim byly ty informace umožněny. máme zde návrh zpravodaje, abychom sáhli po technických opatřeních, aby zkrátka e, produkty měly určité rozpoznávací číslo a ostatní informace si mohli spotřebitelé najít na internetu. Tohle by bylo určitě prospěšné všem, kteří požadují dostatek informací. A současně by to bylo vhodné i pro ty, kteří nechtějí e, ty dlouhé řádky o informacích na těch oděvech. E, za druhé, zpravodaj se stínovými zpravodaji odvedli e, práci a nadhodili řadu otázek, které e, by individuálně byly hodny určitého prověření, ale pravděpodobně vyvedly k tomu, že by tento návrh v radě narazil na velký odpor. Tento návrh pro evropský textilní průmysl je velmi důležitý, protože samozřejmě eh, máme inovativní vlákna a samozřejmě bychom tím mohli bojovat na světovém trhu a pokud bychom tady to nařízení neschválili, potom by nás to znevýhodnilo. Myslím si, že eh, záměry, které se objevují v pozměňovacích návrzích, by neměly být odsunuty. Měli bychom se nyní soustředit na to, abychom tento návrh schválili spíše v původní eh, verzi komise. Kolega Kaspary právě hovořil o tom označování původu a ty otázky, které s tím souvisí a ty eh, jednotné velikosti. Těmto tématům bychom se měli věnovat až později. Doufám, že se nám podaří u tohoto tématu najít nějaké řešení k tomu, abychom ve druhém čtení dospěli ke schválení. Abychom zkrátka tyto otázky vyjasnili a nemuseli se tím zabývat příliš dlouho. Děkuji. Děkuji, pane Švábe. A nyní eh, nezapsaní řečníci. Vidím, že by si eh, rád vzal slovo pan Skurie. <clears throat> Děkuji, pane předsedo. Já si beru slovo, protože já se chci zúčastnit této rozpravy. Já si myslím, že zde my mm, hodláme hlasovat o významném eh, předpisu. Eh, snažíme se zracionalizovat práci našich podniků a především je to návrh, který má eh, ochraňovat spotřebitele, protože ten, kdo si něco kupuje, musí vědět, co si kupuje a ten, kdo chce kvalitu, tak musí nalézt kvalitu a také musí vědět, do jaké míry je to sociálně udržitelné, to, co si kupujeme. A zde já si myslím, že to je důležitý fakt, který také musí vzejít z naší rozpravy v parlamentu. A chtěl bych vědět, jako spotřebitel zdary, ten výrobek byl vyroben ve zemi, kde se chrání práva zaměstnanců. Chci vědět, zdali ten výrobek náhodou nevyráběli děti a chci vědět, zdali tam náhodou neexistují nějaké nekalé praktiky. Takže já si myslím, že toto je nařízení, které doufám, že se rozšíří i na jiné komodity, protože, a s tím uzavírám, že te, eh, toto nařízení hodně přiblíží Evropu občanům a za to proto děkuji zpravodajům, eh, kteří eh, vdechli určitého nového ducha tomuto nařízení a také děkuji pani Tajánemu za jeho práci. Děkuji paní McGuinness. Děkuji, pane předsedo, a děkuji eh, i komisi. Eh, velká část této debaty o textilích eh, se odráží v debatách o označování potravin. Je zajímavé, že běza vyrobená například v Irsku může, nebo respektive její ingredience pocházejí ze 60 různých zemích. Jedná se o velice složité záležitosti, pokud chceme správně sestavit etikety. Potom se tady hovoří samozřejmě o těch věcech, jak se ty věci vyrábějí, eh, za jakých pracovních podmínek. Já jsem eh, sledovala zajímavý pořad televizi o jedné čínské eh, řece a jejím znečištění proto, že oni ty své produkty tedy vyrábějí ekologicky a potom je vyrábějí, vyvážejí do Spojených států i do Evropy a tam je spotřebitelé kupují. Ale spotřebitelé, i když chtějí dělat informovanou volbu, tak Eh, se mohou informovat, tedy rozhodovat akorát podle eh, ceny. A my musíme hovořit o trvale udržitelné produkci a výrobě eh, ve všech v oblastech naší spotřeby, to znamená v potravinách i v textilích. Děkuji. Děkuji. A nyní pan Silvestris. Minut. Minutu. Pane předsedo, já chci poděkovat panu zpravodaji Mantesovi a stínové zpravodajce paní Komio. A zde já chci trochu se odlišit od paní Rühle. A já Ehm, zde ehm, skutečně ehm, nahlížím s velkým respektem na toto nařízení, na toto normu, protože po mnoho let právě byli poškozováni spotřebitelé a malé, podmínky, malé, malé podniky a všichni čekali právě na toto nařízení, které vlastně dává cestu rychlejšímu odsouhlasování nových vláken. Ale já se chci zmínit o místě původu, protože Evropa musí transparentně a říkat tuto informaci, toto, mm, tu, tento fakt, to je fakt. A spotřebitel musí vědět, odkud ten textil je a ty materiály odkud jsou. A e, my zde mm, musíme e, mm, budovat e, i Evropu, která bude bez byrokracie, bez strachu. A chceme Eh, velice rychle mít i normy o made in. A teď rychle uzavírám, pane předsedo. Proč? Poněvadž pokud tam je napsáno made in Europe, třeba na nějakém textilním výrobku, tak co to znamená? To znamená, že takový výrobek ale de facto nebyl tedy vyroben s toxickými látkami a nebyl vyroben eh, za eh, přispění dětské práce a eh, nebyl vyroben kvůli vykořišťování bez podmínek bezpečnosti právě práce. Eh, zde právě to Made in Europe, ale musí být skutečné Made in Europe, musí to být reálná garance, eh, kde byl ten výrobek vyroben a musíme rychle zajistit, aby toto existovalo a proto podpořím tento návrh, tak jak byl předložen komisí a eh, i tak, jak byl odsouhlasen ve příslušném výboru. já děkuji panu komisaři Tajánemu za odpovědi, které nám dal. Děkuji. Grazie. Mr. Děkuji, a nyní pan Kelly. Děkuji, pane předsedo. Eh, dnes tady vedeme debatu o tématu, eh, které se týká každého občana, protože prakticky každý občan je spotřebitelem eh, textilních produktů. Označování je velice důležité. A já si pamatuju, jak to bylo před několika lety, když jsem se díval na nějaký produkt a viděl jsem, že to bylo označené vyrobeno eh, v Irsku a když jsem to eh, strhnul, tak eh, pod tím bylo napsáno, označeno, tedy vyrobeno v Číně, čili spotřebitel byli obelháni. Musíme tedy jít dále v naší v legislativě a něčemu takovému zabránit. Země původu je velice důležitá. Příliš přísní jsme naše vlastní země, ale ne na ty cizí třetí země. Pokud se podíváte na ty návrhy Mercosuru, tak ty už to konečně trošku trošku zohledňují. A já jsem e, rád, že se tady jednou hovoří o těch e, po, e, o společných velikostech, pro, o označování velikostí. To si myslím, že lidi potvo, podpoří v nakupování a rozhodně to nepodpoří vznik superstátu, kterého se tady někteří obávají. Děkuji vám, pane Kelly. A nyní paní Figueiredo. Dobrý den, je velice důležité, eh, že vedeme tuto debatu o eh, označování původu textilního, eh, textilních výrobků. Při obhajování a v spotřebitele a při obhajování zpráv pracujících musíme zajistit, aby se tyto záležitosti, tyto věci vyráběly také v našich eh, zemích. Musíme zabránit dětské eh, práci a eh, tomu, aby se brali ohled na životní prostředí. Spotřebitele se musí umět, musí mít možnost rozhodnout podle správných označení. To nám umožní lepší budoucnost tady u nás v Evropské unii i v mimo v ní pokud označování bude muset jasně označovat eh, původ výrobku, tak eh, budeme eh, moci dělat informovanější volby a tímto přispějeme k lepším budoucnosti. Děkuji. Pane Tajane, vy jste vyslechl připomínky, máte tedy možnost zareagovat. Já Eh, souhlasím s tím názorem, který říká, že tento návrh nařízení určitě eh, je eh, sice technického rázu, ale také zásadně, má, i, má i zásadní politický význam. A to především pokud jde o zájmy evropských občanů, protože zde my zjednodušujeme normy, což znamená, že usnadníme život občanů usnadníme i život všech podniků, které operují v daném sektoru. A my zde tím posloužíme občanovi, protože právě mm, mm, i prostřednictvím toho označování, s čímž parlament souhlasí, mu dáme možnost poznat, jaký výrobek si pořizuje občan. A tudíž i vlastně to bude záruka pro jeho zdraví i záruka jeho práv, které je třeba respektovat. A já zde mm, souhlasím eh, s tím, co řekla paní Gebhardt a i paní Figueiredo ve svém příspěvku a my musíme i bránit evropský textilní průmysl. Nesmíme zapomínat, že tento sektor přišel o hodně pracovních míst, že je předmětem nekalé soutěže a my musíme eh, chránit konkurenceschopnost na světovém trhu a musíme eh, eh, zabránit dumpingu uvnitř Evropské unie a musíme hájit, obhajovat textilní průmysl, což znamená tisíce a tisíce pracovních míst a zároveň takto i hájíme práva občanů. Tudíž zde vlastně se kumuluje celá řada zájmů, které budeme tak chránit díky tomuto návrhu. Jsou to zájmy, které e, e, jdou ruku v ruce s hodnotami Evropské unie. A já si myslím, že pan Kelly má pravdu. A já chci i e, uklidnit pana Darmota, který odešel již ze sálu, že, protože on hovořil o superstátu, já si nemyslím, že Evropská unie eh, eh, že, eh, že by se tímto stala. Ne, my jsme pouze něčím entitou, která respektuje principy solidarity, subsidiarity, chráníme lidská práva a také i se snažíme chránit tu sociálně tržní ekonomiku, což je nástroj pro naši sociální politiku pak. Takže nic v tom směru, že bychom chtěli omezovat svobody. Ne, my jenom pouze hájíme eh, práva eh, milionů a milionů evropských občanů, kteří žijí na území EU. Děkuji, pane komisaři. A nakonec náš zpravodaj pan Menders, prosím. Děkuji, pane předsedající. Jsem poctěn tím, že se přihlásilo tolik řečníků u tak technické zprávy. A mám také radost z toho, že moje zpráva má tak širokou podporu. Někteří kolegové vyjádřili kritiku. hovořili o tom, že bychom neměli zneužívat oblast působnosti, že bychom jej neměli rozšiřovat, ale já bych přece jen rád podpořil to, co řekla Evelyn Gebhardová. Někdy je potřeba využít situace, abychom něčeho dosáhli a myslím, že v tomto případě je tomu tak opravdu absolutně. Tak tomu je. Myslím, že je opravdu důležité, abychom zítra získali širokou podporu pro tuto zprávu. Eh, vidím, že tu širokou podporu asi budeme mít, to vidím z vašich reakcí a tím získáme silnou pozici pro vyjednávání s radou. Děkuji také komisaři za jeho jasné stanovisko a doufám, že komise a parlament eh, vytvoří zítra eh, situaci, na základě které budeme moci dosáhnout dobrého výsledku při, vyjednávání s radou. Cílem tohoto nařízení je vytvořit jistotu pro spotřebitele, protože stále více také nakupujeme na internetu. Potřebujeme fungující vnitřní trh pro 500 milionů eh, obyvatel. A to teď bude fungovat u textilí a doufám, že se to rozšíří na všechny produkty našeho vnitřního trhu. Cílem není jen poskytnout více informací, ale poskytnout jednoznačné a jasné informace harmonizovaným evropským systémem. Pokud toho dosáhneme, budu velmi spokojen. Pane předsedající, na závěr bych rád poukázal na to, že jsem se vědomně rozhodl, že nechci dospět k výsledku s radou už během prvního čtení v rámci přípravné fáze. Musíme totiž pokračovat v naší práci. Parlament musí nejdříve rozhodnout o dokumentu, na kterém se shodnul výbor pro vnitřní trh, potom se dokument dostane na plenární zasedání a potom budou zahájena vyjednávání s komisí a s radou a teprve potom dospějeme k výsledku. Takovýto průběh je demokratický. Pokud bychom se shodli už před plenárním zasedáním, nebylo by to demokratické. Z toho důvodu doufám, že zítra dosáhneme při hlasování dobrého výsledku, že naše výchozí pozice bude mít širokou eh, podporu a to nám umožní eh, vítězství při vyjednávání s radou. Děkuji, pane Mandersi. Uzavírám rozpravu a o zprávě pana Manderse budeme hlasovat zítra.